Dobré ráno, pustíme se do práce. Srdečně vás vítám na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já jsem čekala, až seberou hrnečky. Ty hrnečky mají svou historii. Hrneček stojí 4 eura na osobu a proto jsme na to rezignovali. Takže vítám vás. V Cont News máte všechno, co je důležité. Bod číslo jedna je přijetí pořadu jednání. Nemám žádná přání o změnu pořadu jednání, takže schváleno. Dvojka sdělení předsedkyně, takže vás budu informovat o jazykovém režimu. Bulharština, rumunština, čeština, jako vždycky jsme Sledování na webstreamu, takže zdravím celý svět. Do 10.45, nejpozději do 11 je schůze veřejná, pak bude setkání s účetním dvorem a jako vždy to bude neveřejná část. Pod číslo 3 výroční zpráva o kontrole finančních aktivit EIB kolega Vali EIB tu má zastoupení a pan Valitek dostává slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Srdečně děkuji hlavně stínovým zpravodajům za to, že mi poslali své podněty. Prosím všechny ostatní, aby se na mě také obrátili, protože ta zpráva je velice důležitá. Děkuji také EIB za dialog, který jsme spolu vedli. Jsem připraven přihlédnout k vašim poznámkám, ale zároveň považuji za adekvátní, eh, že EIB podléhá velice přísné kontrole a že poukazujeme na všechna kritická místa. Ten dialog mezi oběma stranami je velice důležitý, ale neakceptuji, že by Evropská investiční banka mm, snad dávala instrukce, jakým způsobem se má ta zpráva změnit. To je v našem rozhodnutí, to rozhodujeme my, zpravodajové a e, stínoví. EIB v roce 2016 měla 280 miliard investováno a projekty 380 miliard. Je to největší banka na světě, investiční banka. Občané EU do toho investují a my máme za úkol tu banku kontrolovat. Je to opravdu hodně peněz a proto musíme být velice pozorní při své práci je třeba dbát na to, jaká výběrová kritéria platí pro ty projekty. Hodnocení ex ante je velice důležité. Důležité je nezávislé hodnocení, abychom měli jistotu, že projekty mají přidanou hodnotu transnacionální i v rámci jednotné, jednotlivých států. Kontrola také musí být ex post, aby se neopakovaly minulé chyby. Bylo by oportunistické ty dokumenty zveřejňovat poté, co proběhly ty projekty. To je potřeba k tomu, aby se zjistila přidaná hodnota. Vítám dosažený pokrok v souvislosti s EFSI. Tady teď máme lepší zpravodajství, které se Evropskému parlamentu dostává a máme přiměřenou míru transparentnosti pro ty, kdo aktivity EIB prověřují. Co se týká infrastruktury, tak tam máme ve velké míře na zřeteli kontrolu hlavně realizace. Tady je třeba přihlížet ekologickým aspektům a rád bych zmínil pár projektů z minulosti, abych poukázal na chyby, které je třeba opravit. Potřebujeme přísnější kritéria pro případy korupce, jako v případě Mozo. To bylo financování transatlantického produktovodu. To EIB sledovat nemůže. Odkaz na tyto peníze je stále aktuálnější a já si myslím, že je důležité, aby se implementovala doporučení OLAFu cíle COP21 je také nutno eh, reimplementovat. 25 prostředků EIB v roce 2016 byly, byl, šlo na ekologické projekty. Ten výsledek je dobrý, ale určitě je co zlepšovat, protože v oblasti EFSI je to bohužel pořád tak, že jenom 20 prostředků eh, je poskytováno na boj s klimatickými změnami tedy na ekologické projekty. Stále se financují projekty s fosilními palivy skoro 2 miliardy euro v roce 2016 a to není příklad udržitelného rozvoje. EIB by měla být vzorem při boji s klimatickými změnami. Stejně tak by měla být vzorem ve finanční a daňové oblasti. Otázka daňových rájů je aktuálnější než kdykoliv jindy a je třeba přijít s, kolek, s konkrétními opatřeními proti daňovým únikům a podvodům. Je třeba mít efektivní daňové systémy, je třeba se také věnovat hlavně třetí investicím ve přímých, přímým investicím ve třetích zemích. Pardon. A je to důležité hlavně v těch zemích, kde daňové systémy nejsou úplně transparentní. Malé a střední podniky v roce 2016 33,6 celkového financování EIB šlo na malé a střední podniky. 630 miliard. Malé a střední podniky e, jsou 90 ekonomické aktivity v EU. Spadají sem dvě třetiny pracovních míst. EIB už teď dělá pro malé a střední podniky velice mnoho, ale přivítala by, kdyby eh, se tato aktivita ještě zintenzivnila. Co se týká podvodu a korupce, tak jsem konstatoval, že politika nulové tolerance ze strany EIB přinesla úspěchy. Velké pokro, velký pokrok je možný, pokud se případy podvodů budou zveřejňovat, tak jak se to někde už děje, třeba u Světové banky, je taky dobré zveřejňovat informace o výběrových řízeních. Práce EIB se musí soustředit na to, aby byla stále lepší zpráva této instituce, governance a její řízení, politika, mm, eh, politika konfliktu zájmů a etického výboru se musí zintenzivnit, já ji velice vítám. Banka je zcela zjevně chráněna před lobistickými aktivitami. Já si myslím, že lhuty v managementu a e, výboru ředitelů by měly být stejné, 12 měsíců minimálně. A pak je důležité, abychom měli kontinuální a transparentní komunikaci mezi sebou a je důležité, aby EIB nadále respektovala doporučení parlamentu účetního dvora, a já se velice těším na vaši reakci a doufám, že ten text, který předložím, bude maximálně korektní. Děkuji. Pan Pirinský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ta zpráva dostatečně dobře pokrývá Návrh zprávy dostatečně dobře pokrývá hlavní doporučení a nálezy, které přijal parlament v minulém či předminulém roce. Přihlíží se tady k některým z nejdůležitějších bodů, které zazněly ze strany kolegů v souvislosti s aktivitami EIB. Ale zároveň si myslím, že by stálo za to zmínit, zdůraznit tři další věci, které by návrh zprávy měl reflektovat. Jedno z toho je revize mechanismu stížností, protože to zavádí změny, které působí obavy, zda tento mechanismus bude schopen splnit očekávání. obou potenciálních partnerů a klientů banky. A i naše vlastní očekávání, co se týká tohoto mechanismu. Druhá a třetí věc se týká pokračování nerovných investic co do geografického rozdělení. To jsme již zmiňovali, ale musíme věnovat pozornost i té otázce rostoucí nerovnováhy nebo nerovnováha teritoriální a sociální uvnitř EU. A třetí věc, investice do sociální sféry. Co se týká geografického rozdělení, zpráva o interních aktivitách banky za rok 2016, to jsou stránky 17 a 18, tam je napsáno černé na bílém, že tři země, Bulharsko, Chorvatsko a Lotyšsko, nevyužili půjčky z investiční banky. To zaznělo, když došlo k výměně názorů s panem Štuberem 18. ledna. Dostali jsme jeho dodatečné odpovědi a reakce v písemné verzi na ty otázky, které jsme kladli. A já se domnívám, že jeho reakce je naprosto neuspokojivá, protože co on nám říká, obecné aktivity banky s přihlédnutím k poskytnutí různých půjček se opírá o nejlepší, nejosvědčenější bankovní postupy. Přirozeně nikdo nemůže být proti implementaci nejosvědčenějších bankovních postupů, ale banka by se neměla omezit jenom na tento rozsah principů a procedur. Má bez pochyby daleko komplexnější a sofistikovanější funkci. Musí přispívat ke kohezi, k soudržnosti, k rozvoji Evropské unie. má být sociálně orientovaná a Unie by se měla harmonicky rozvíjet. Tedy se domnívám, že toto je stanovisko nedostatečné, ta filozofie je nepostačující. Banka by měla apl- samozřejmě aplikovat osvědčené bankovní postupy, no tak pak by banka investovala tam, kde riziko je nejmenší. A to, když si všimneme, jak geograficky nevyvážené jsou ty investice, tak eh, je to napováženou. A co se týká investic sociálních, tak jsme si vyměnili názory s místo předsedou Stumperem a zjistilo se, že banka možná symbolicky se angažuje v sociálních investicích a to bych rád ilustroval následujícími daty, co se týká investic do zdraví od roku 2000 banka poskytla půjčky nepřesahující 26 miliard eur na infrastrukturu v sektoru zdravotnictví. To je asi 1,5 miliardy každý rok v průměru, což se také týká i budování nových kapacit eh, a nového lékařského vybavení. A nebylo víc než 10 projektů ročně v tomto oboru. Co se týká vzdělávání, celkem se jedná o 34 miliard to je méně než 2,5 miliardy ročně a 25 investičních projektů je to v souhrnu. Co se týká sociálního bydlení, tak to bylo 13 miliard, což je méně než 1 miliarda ročně. A co se týká kulturních a dalších kreativních, kultury a dalších kreativních odvětví, tak to byla naprosto nepodstatná částka 25 milionů. Pro FC nemáme důkazy o investicích v sociálním sektoru. Tahle věc také zazněla během rozpravy s panem Štubem. Poslal nám nějaké informace a omezil se na jediný odstavec, který říká, že EFSI nebo navíc k EFSI také je program sociálních inovací a inovací v oblasti zaměstnanosti a tam banka poskytuje záruky a on se domnívá, že je to postačující. Úplně upřímně řečeno, uh, tohle mm, mě nepřesvědčuje, že pan místopředseda má kompletní informace o aktivitách banky v sociální oblasti. Možná nějaké jsou, ale tady se neobjevují. A pak ještě ony obavy, které vzbuzují ty propastné mezery v aktivitách banky. Já doufám, Samozřejmě, že je tady možnost předložit pozměňovací návrhy, takže doufám, že pan Vali opravdu bude věnovat pozornost těmto závažným událostem. Děkuji vám. Děkuji vám. Pan kolega Ali, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji za komplexní dokument. Výroční zpráva o EIB za rok 2016 se zabývá otázkami e, managementu, také prováděním evropských politik a také se zabývá zvýšenou transparentností a odpovědností. A také hovoří o projektech. A já bych chtěl nesouhlasit s určitým hodnocením banky, a také bych chtěl navrhnout určité změny pro budoucnost. Za prvé, když hovoříme o tom, že je nutné mít hodnocení všech projektů ex ante a také předem, tak to povede k velkému nárůstu administrativních procesů a také dojde ke zpomalení projektu. Za druhé, projekty byly hodnoceny eh, verbálně a můžeme eh, říci, že můžeme je schrnout všechny pod jeden jmenovatel a eh, potom Eh, jde také o třetí oblast a to se týká dlouhodobého financování. Některé z těchto projektů bychom měli také nechat ohodnotit relevantními evropskými institucemi a potom také obchodní praxe EIB, hodnocení činnosti banky v roce 2016 ukázalo, že tady jsou určité nedostatky, ale je tady jistý pozitivní trend, který musí být v budoucnosti také potvrzen. Děkuji, pan kolega Flanagan. Děkuji vám. Spravodaj hovoří o tom, že musí být dodržováno evropské právo a také předpisy v oblasti ekologie a když byl u nás na návštěvě místo předseda Štup, tak jsem se ho ptal také, do jaké míry se respektují evropské zákony a předpisy v oblasti eh, životního prostředí. A on sám řekl, že by nechtěl žádat o tyto peníze, protože je tam strašně moc komplexních předpisů. E časopis Economics také vyhodnotil investice do lesnictví v Irsku. Je dobré, že máme investice do lesnictví v Irsku, ale ukazuje se, že směrnice pro ekologické hodnocení neznamená vůbec nic pro investiční banku a také pro investory. A lidé, kteří mají pocit, lidé mají pocit, že mohou tyto předpisy obcházet a tím pádem vůbec neberou v potaz ekologické faktory a také otázku kvality půdy a biodiverzity. Říká se, že je dobré, že dostáváme investice, ale lidé jsou zděšeni tím, co se v důsledku investic eh, eh, provádí a lidé opravdu cítí, že je tady něco schnilého a dokonce, když o tom píše ekonomist, tak to asi něco znamená. Všechno toto musíme brát v potaz. V naší oblasti máme pocit, že na nás Evropská investiční banka zaútočila. A zemědělci by s vámi o tomto chtěli hovořit, ale mají pocit, že se k vám nijak nemůžou dostat. A eh, lidé také vědí, že je složité zažádat o peníze na projekty, ale jestliže jsou tyto peníze posléze poskytnuty, tak se dějí věci, kterých bychom se jinak nenadáli. Děkuji vám. Nikdo další se o slovo nehlásí a proto bych chtěl dát slovo EIB a prosím, pan zástupce EIB má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také za nás chtěl říct několik slov. Vítám možnost že máme eh, tuto příležitost vyměnit si s vámi názory. To je velice důležité pro EIB eh, e z hlediska naší transparentnosti a odpovědnosti. My jsme také ochotni reagovat na tuto zprávu písemně a také na připomínky písemně. Chtěl bych reagovat nyní již na několik připomínek. Pokud se týče klimatických změn, klimatické změny jsou prioritou pro EIB. My jsme schválili několik projektů až do výše 25 eh, našich investic a také mimo rámec EU jsme eh, věnovali více než 35 eh, investičních prostředků a u EFSI chceme dosáhnout 30% podílu při financování EFSI u ekologických projektů. Nyní jsme u 34%, je to tedy ctižádostivý cíl a je my chceme dělat více při řešení klimatických změn. Pokud se týče soudržnosti, Soudržnost je součástí naší DNA, neboť podíváte-li se na naše stanovy, pak tam se hovoří o podpoře koheze. V minulých letech jsme téměř dosáhli 30 procentního cíle, který jsme si stanovili při podpoře soudržnosti. Máme nyní v současné době, jsme tedy dosáhli 27%. Pokud se týče compliance, došlo k revizi celkového mechanismu v rámci EIB, je to také výsledek veřejné konzultace. Bankovní služby se snaží brát v potaz veřejnou konzultaci a návrhy budou předloženy managementu EIB tak, aby EIB fungovala efektivněji. Pokud se týče podpory sociálního sektoru, tak vzdělávání a zdravotnictví, tady musím říci, že EIB vlastně nemá podporovat a dotovat sociální projekty, protože většina pr- sociálních projektů je dotována z veřejného sektoru a nejde, není to v souladu s EFSI. Takže my uvidíme, zdali bychom mohli také využít EFSI na financování sociálních projektů. Pan Pirinský hovořil o sociální oblasti, ale mm, banka v sociální oblasti eh, eh, je již činná od roku 2000 a ten, tento sektor je velice důležitý. My tady financujeme také vzdělávací projekty a rozšiřování škol a také eh, například eh, dotujeme vy, eh, vyšší vzdělávání. Tyto projekty souvisí také s kapacitou veřejného sektoru, do jaké míry je schopen tyto oblasti a projekty financovat. Pokud se týče kvality hodnocení a pokud se týče takzvaného nezávislého hodnocení projektů ze strany E, IB, takže eh, kontroly, jak předběžné, tak i ex ante jsou pro nás velice důležité. A eh, hodnocení se netýká pouze kvality projektu, ale e, naši pracovníci a odborníci se zabývají všemi aspekty projektu a zabezpečují, aby projekty respektovaly všechny aspekty evropských předpisů. Já herzlichen Dank. Ich hätte gerne noch die Kommission. Děkuji, ráda bych e, dala prostor i komise, aby se k tomu vyjádřila. Z generálního ředitelství pro ECFIN promluví eh, zástupkyně. Děkuji, paní předsedkyně. EIP eh, e odpověděla většinu otázek, které tady Eh, zazněly, eh, i pokud jde o tu podporu, ale sociální investice v rámci EFSI bych ráda ještě zmínila. Je pravda, že pokud jde o ta čísla, tak to není o úplně uspokojivé 4% zhruba, pokud jde o investice do sociálního sektoru, eh, ale pan Badl tady vysvětlil důvody a je třeba přihlédnout také k tomu, že některé projekty, jako například nové vybavení a mm, nebo renovace, ehm, rekonstrukce, aby se e, šetřila energie, lze nalézt v rámci energetické efektivity mm, a i když to má i sociální rozměr, protože se to velmi často týká projektů dostupného bydlení a sociálního bydlení, takže někdy by možná tyto projekty měly být započítávány také do toho sociálního cíle i když, jak tady také zaznělo, ta čísla nejsou příliš vysoká, přesto díky EFSI bylo možné eh, čtyřnásobně zvýšit eh, částky pro program EASI. Tento program byl tedy díky EFSI navýšen. A abych odpověděla zpravodaji, pokud jde o zdanění a eh, země, které nejsou v souladu, v tuto chvíli pracujeme na pokynech k tomu, jak uplatňovat černý seznam. Eh, Zatím diskutujeme s těmi hlavními prováděcími partnery eh, IP a ERBD. EBRD a eh, tady chceme do toho zahrnout nejenom vyhýbání se, nejenom podvody, ale i vyhýbání se daním. Děkuji. Předtím, než opět předám slovo kolegovi Valimu, chtěla bych eh, zmínit eh, otázku Volkswagenu. Již před dvěmi měsíci jsme požádali o informace a bylo by dobré, kdybychom eh, dostali další informace, více informací. Pan Vali. Děkuji všem stínovým zpravodajům za všechny jejich úvahy. Děkuji Evropské investiční bance a všem, kteří se přihlásili o slovo. Kolega Pirinsky. Ano, eh, bylo řečeno, že musíme odkazovat na to, jak jsou důležité sociální investice v Evropě v současnosti, kdy je velká nezaměstnanost v mnoha zemích v Evropě. Ano, eh, všechny prostředky musí být vynaloženy na překlenutí eh, tohoto problému. Růst hospodářství je důležitý parametr, ale to se netýká vždy blahobytu, eh, protože tady jsou i velké rozdíly v Evropě. A je důležité, abychom překročili ta 4% a samozřejmě můžeme, eh, ale samozřejmě se na to může poukazovat. Potom eh, přerozdělování nebo nové rozdělení. Tady EIP v posledních letech dosáhla pokroku a i země jako Bulharsko, Chorvatsko a Lotyšsko byly nově zohledněny. Několik údajů. Ty země, které toho dostávají nejvíce, pokud jde o poměr k HDP, eh, doznaly změny, i když samozřejmě můžeme nalézt další cesty, jak toto nastavit ještě kon, eh, korektněji, správněji, aby to vše probíhalo lépe, optimálně. A potom proces hodnocení ex ante a ex post, to, to tady bylo také zmíněno. Samozřejmě, to může zvyšovat byrokracii a náklady na byrokracii. Tady ovšem my eh, zaručujeme stovky milionů to nejsou eh, žádné drobné a proto je potřeba tomu věnovat čas a dělat hodnocení ex ante a ex post, ale musí to být hlavně nezávislé. Nezajímají mě taková hodnocení, eh, která mm, jsou prováděna někým, kde by mohl být střed zájmu. Je důležité, aby hodnocení bylo nezávislé a bylo prováděno korektně, tak, aby veřejná záruka za některé projekty, eh, které jsou opravdu milionové, Eh, nejsou to eh, žádné eh, bagatelní částky. Tady opravdu tomu musíme věnovat pozornost. Není možné budovat třeba dálnice, na kterých potom nejezdí dostatek automobilů. Není tam dostatečná doprava. Potom zástupce GUE v každém případě je samozřejmě nezbytné investovat větší částky do životního prostředí. 30 v rámci EFSI minimálně, eh, ono to bylo nakonec 34%, a tady jsou samozřejmě různá stanoviska vědců, kteří analyzovali tyto projekty a my to musíme analyzovat společně s EIB, abychom zjistili, jaké procento eh, je ve hře skutečně. A v každém případě musíme zajistit, aby klima bylo potíráno a abyste byli tomu věnovány větší částky, aby nedocházelo k uvolňování škodlivých látek do ovzduší a investice musí směřovat do eh, energetické transformace, to je jeden z hlavních cílů Evropské unie a Evropská investiční banka musí nebo může se postarat o adicionalitu a předanou hodnotu, tak jak jsme to požadovali v rámci EFCI a jak Evropský parlament neustále požaduje v rámci všech projektů. Neustále se znovu a znovu poukazuje na to, že prostředky, které se budou eh, investovat, musí mít přidanou hodnotu eh, nad rámec již eh, existujících národních prostředků. Potom zapojení obyvatelstva ve chvíli, kdy se financují velké infrastruktury eh, na lokální úrovni. Je třeba zhodnotit názor občanů. Velmi často se ignorují protesty, eh, to není vždy pouze politicky zaměřené eh, a není to samoučelné. A tady je velice důležité, aby Evropská unie a její instituce chránili práva občanů a je třeba pečlivě zkoumat situaci přímo na lokální úrovni, hovořit o problémech, které se dotýkají místních lidí a když se investuje, tak se nesmí vytvářet eh, problémy pro občany. Děkuji všem, kteří přispěli k této zprávě. Ta zpráva rozhodně nebyla jednoduchá. Jde o zájmy mnoha stran, o mnoho investic a my se v každém případě pokusíme do zprávy zahrnout vše, co je pravdivé a podložené, co dokážeme. A já se postarám o to, aby všechny úvahy koleků byly zohledněny a doufám, že náš výsledek potom všichni uvítají. Děkuji. Ještě eh, bych ráda objasnila, co jsem měla na mysli. Eh, měla jsem na mysli ta následná opatření eh, v, ve Volkswagenu, ta běží již od listopadu v bance a my bychom rádi chtěli zapracovat tyto výsledky do zprávy. Děkuji, tím jsme dospěli k závěru tohoto bodu a kolegyně Kiniči přá, si přála, abychom bod číslo 6 probrali dříve eh, o Europolu a to my rádi uděláme, takže vám eh, dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám za to, že jste mi umožnila probrat tento bod dříve, protože já budu muset odejít na hlasování na výboru Libe. Chtěla jsem stručně pohovořit o naší cestě do Hágu, kde jsme navštívili Europol, bylo to 19. a 20. září uplynulého roku. Byl tam také kolega De Jong, kterému bych chtěla tímto poděkovat. Dále děkuji také pracovníkům komise, kteří nám eh, pomáhali na této cestě program byl dvoudenní a musím říci, že jsme eh, měli mnoho setkání, která byla velmi užitečná. Nejprve Luis de Selvemos nás uvedl do práce Europolu a viděli jsme dokument plánu eh, pro eh, období do roku 2020 a tento dokument eh, se v tuto chvíli velmi zkoumá novým eh, parlamentním výborem pro kontrolu rozpočtu v rámci Europolu a ten dokument ukazuje, že Europol sehrává nejen důležitou úlohu při naplňování svých hlavních cílů, tedy eh, schromažďování a výměna informací mezi orgány pro potírání eh, terorismu a organizovaného zločinu. V dokumentu je zřejmé, že Europol nabízí nebo musí nabízet nové eh, služby eh, a opatření eh, pro národní úroveň, národní orgány. A máme tady ten systém, který je velmi efektivním nástrojem pro výměnu informací, ale potřebuje také moderní rámec ochrany dat. A to je jenom jeden systém. Zástupci Europolu nám poskytli jasný přehled, pokud jde o využívání rozpočtu, faktické využívání a musím říci, že výsledky jsou vynikající. Podle předložených dat Europol již v srpnu 85,8 svého rozpočtu vyčerpal a já se donívám, že pro náš výbor je důležité že Europol účetního dvora, doporučení účetního dvora a parlamentu eh, z minulého absolutaria zohlednil a dodržel. Europol vylepšil také situaci, pokud jde o veřejná výběrová řízení, jsou transparentnější, je tady eh, také eh, lepší účetní systém a přeskum eh, z konfliktu zájmu a jsou tady různé tedy systémy pro potírání problému. Takže to se všechno potvrdilo i ze strany zástupce účetního dvora. Pokud jde o lidské zdroje, tak bylo poukázáno na to, že Europol plně využívá svou budovu a navíc jsou tady i vytvořené kanály pro dialog s, náro- s nizozemskou vládou, tedy jde o nějaké eh, další nástroje, jak eh, zařídit další prostory eh, pro tuto agenturu, protože dosavadní prostory nestačí. Eh, počet zaměstnanců v posledních letech stoupl a samozřejmě je eh, zde i více úkolů, které musí Europol plnit a jistě dojde k dalšímu eh, názor, eh, nárůstu úkolů eh, z nařízení 1. května 2017, protože tam bylo stanoveno, že agentuře budou svěřeny nové prostředky i nové úkoly v souvislosti se migrační situací v Evropě a teroristickými útoky, ke kterým došlo. V druhé části návštěvy jsme se mohli lépe seznámit s Centrem pro potírání obchodování s lidmi a s Centrem eh, potírání teroristických činů. Pokud jde o Centrum pro obchodování s lidmi, jeho ředitel řekl, že Europol chce více spolupracovat s národními orgány, na tom se pracuje, také prostřednictvím výměny expertů a analytiků a spolupracovat se má zejména s těmi zeměmi, které jsou v první linii, jako je například Sicílie, ze které pocházím já. A to stejné platí i pro experty a analytiky, kteří se přímo uh, ode, odebírají na lodě hlídkových člunů na Sicílii například. A také bylo řečeno, že, potřebuje, že Europol potřebuje lepší spolupráci i s třetími zeměmi a tím jsme se zabývali již často i na výboru LIBE v souvislosti eh, s jinými problematikami. Ovšem, každopádně vyplynulo eh, z diskuse to, že je potřeba navázat nová partnerství eh, právě i třeba s těmi eh, policejními orgány sousedních zemí. Bohužel jsou to velmi často transitní země pro ty osoby, které utíkají před válkou a to do Evropy. Zajímavá byla diskuse o informatických systémech a o interoperabilitě. Data, která nám byla od informatického oddělení Europolu předložena, jsou pozitivní a mimo jiné dokládají, že existuje dobrý vztah mezi um, nalezenými řešeními a počtem pracovních dnů, eh, odpracovaných dnů. Europol pracuje na dalších systémech interoperability také eh, proto, že v této oblasti se chystají nová politická rozhodnutí. A v každém případě to, co jsme zjistili, bylo pozitivní, i když nemůžeme popírat, že tu a tam se objevují ještě kritické body, které souvisí zejména eh, s pracovními smlouvami, eh, zejména eh, s maximální délkou pracovních smluv odborníků a zaměstnanců, kteří jsou využíváni specificky v některých oblastech, protože pracovní smlouvy Europoly trvají 9 let a smlouvy na dobu neurčitou nejsou možné, stejně tak jako důchodové nároky. To vede k tomu, že eh, dochází ročně k výměně personálu ve výši 29 A tady by bez pochyby bylo dobré u specifických eh, úkolů, oblastí ty věci nastavit jinak. Eh, Toto je tedy um, oblast, kde, která je problematická. A dále uh, Centrum pro kybernetické zločiny a Forenzní uh, institut. Uh, tam to bylo také velice zajímavé, tam pracují sedm dní v týdnu, takže nepřetržitě. A závěrem bych ještě dodala, že návštěva v každém případě eh, byla užitečná, hodnotím ji kladně, eh, i když efektivitu, bylo, eh, efektivitu nového nařízení o Europolu bylo částečně možné posoudit pouze neúplně. Získali jsme dojem, že roční rozpočet je spravován efektivně a podle mého názoru musíme také zmínit, že Europol sehrává důležitou úlohu při rozvoji nových technologií pro podporu vyšetřování. K tomu patří také web, webové stránky pro vyšetřování eh, obzvláště nebezpečných potenciálních pachatelů trestných činů. Celkově to byla velmi uh, užitečná návštěva, pokud jde o funkce Europolu, jeho roli a také pokud jde o čerpání rozpočtu, který má Europol k dispozici. Děkuji. Děkujeme velmi za tuto zajímavou zprávu a za všechny poznatky, které jste z té návštěvy přivezli. Co se týká té zprávy o interoperabilitě dat, je pro nás důležitá. To je přesně ta přidaná hodnota Evropské unie. Dám slovo paní Amiči z DG Home generální ředitelství pro vnitřní věci. Prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno všem poslancům. Pro komisi bylo velice zajímavé vyslechnout si tuto zprávu paní poslankyně Kiniči o návštěvě tohoto výboru v Europolu. Za prvé, myslím, že takováto iniciativa je opravdu užitečná a důležitá proto, aby poslanci měli informace z první ruky. Dovídají se o fungování jedné z velice důležitých agentur, k jejímuž financování tento parlament také přispívá. Já si myslím, že bylo velmi zajímavé slyšet eh, to schnutí paní Kniči, slyšet, že cílem nebyl jenom eh, systém fungování financování a zprávy, ale šlo i o tu operativní činnost a o vyhlídky do budoucnosti. Přirozeně je uspokojivé, když slyšíme, že ta zpráva z mise je pozitivní, jak v, v ohledu finančně správním, tak i v ohledu operačního fungování této agentury. A opět mohu říci, že tento typ návštěv ad hoc jsou, to je velice užitečný doplněk k obecnému rámci uh, posuzování aktivit Europolu. To posuzování je předmětem aktivit Grémia, jeho členem je paní Děniči, mimo jiné. Co se týká nálezů nebo poznatků této mise, tak zjevně je třeba přivítat fakt, že členové výboru shledali, že celkové výdaje a využívání prostředků probíhá řádně v souladu s předpisy. Carry over z roku na rok přenášené prostředky jsou minimalizovány. Také jsme přirozeně rádi viděli a protože Komise je součástí řídícího grémia Europolu, tak je naší povinností eh, připomínat agentuře, že je třeba vždycky respektovat doporučení buď tohoto výboru nebo i účetního dvora a my jsme byli opravdu rádi, že tato návštěva potvrdila, že Europol věnuje patřičnou pozornost implementaci takovýchto doporučení. Co se týká těch specifických poznatků, které paní Giniči zmínila v oblasti zaměstnanosti u Europolu, to je velmi důležitá věc. Jenom bych ráda připomněla tomuto výboru specifičnost této agentury. Je tady celá řada pracovních míst, která jsou rezervována specificky pro lidi, kteří se budou věnovat prosazování práva. To jsou tedy eh, orgány a instituce jednotlivých členských států, policejní a další. To je to pravidlo, které zmínila paní Giniči, což eh, je věc, která má vliv na omezení maximální délky smluv, pracovních smluv. Tato takzvaná restringovaná místa a další místa o Europolu eh, nejsou tímto limitem, tak říkajíc, postižena, nebo se na ně tento limit nevztahuje. A ta místa mohou být obsazena lidmi, kteří nepocházejí z policejních kruhů, a proto je pak možné jejich smlouvy obnovovat, eh, včetně toho, že po druhé obnově smlouvy je možno ji převést na smlouvu neomezenou. Děkuji vám. My děkujeme vám za doplňující informace. Chce paní Kiniči ještě něco závěrem, prosím, dodat? Ano, děkuji, velmi děkuji paní předsedkyně. Děkuji i zástupkyni komise. Jak bylo řečeno, mm, zažili jsme spoustu zajímavých setkání. Nejenom Věnovali jsme se nejenom práci Europolu, ale i zprávě prostředků a finančních prostředků a celkový výsledek je opravdu pozitivní. Věc nebo oblast, kde jsme trochu kritičtí, to jsou prostory, protože v tuto chvíli jsou prostory už nepostačující, protože roste počet personálu a otázce personální, tam je to opravdu tak, že jsou tady různá pravidla podle toho, odkud personál pochází. To jsme zmínili a je také pochopitelné, že bylo ukončeno jedno pracovní období, jedna etapa a je potřeba také jistá rotace personálu, aby lidé pracovali efektivně. To je snad jeden z mála kritických bodů, který je potřeba stále zmiňovat, aby se zjistilo, zda je možno najít nějaké řešení, ale chtěla bych na závěr ještě jednou zopakovat, že celkový výsledek této návštěvy je bezpochyby pozitivní, protože došlo i na aspekty, jako je větší efekta ve využívání prostředků a zjistili jsme, že jsou to věci, k nímž se přihlíží. Děkuji vám. Děkuji. Já vám děkuji, že jste se pustila do této zprávy. Eh, že jste vedla tu delegaci. My jsme tam bohužel nebyli, byli jsme v tu dobu v Maďarsku, proto ta delegace byla poměrně skromná, protože velká část eh, se věnovala té návštěvě v Maďarsku a tamním projektům a rozpravou s vládou. Děkuji vám, paní kolegyně, tím jsme skončili tento bod pořadu jednání a dostaneme se k bodu pořadu jednání čtyři volební pozorovatelské mise, úsilí vynaložené v návaznosti na doporučení. Pan Itele z účetního dvora eh, bude hovořit pan Gizela Franka za naší stranu. Prosím, pane Itele. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, volební pozorovatelské mise jsou důležitým nástrojem podpory demokracie, lidských práv a právního státu skoro 140 volebních pozorovatelských misí v 60 zemích Afriky, Latinské Ameriky a Dalekého východu. 3,5 milionu eur jsou průměrné náklady a roční rozpočet je 44 milionů. Posuzovali jsme, zda SVČ a komise poskytuje dostatečnou podporu hostitelským zemím, aby mohly implementovat doporučení vznesená těchto misemi. Sri Lanka, Jordánsko, eh, Nigerie a další. Aby bylo možno sledovat eh, implementaci těch doporučení, je třeba lepší monitoring volební pozorovatelské mise se prezentují stále lepším způsobem. Například není už příliš mnoho doporučení v jedné z těch zpráv, ale mělo by, měli bychom se více soustředit na lepší konzultace s místními orgány při přípravě implementace. Co se týká implementace doporučení, je důležitým výchozím bodem, aby orgány hostitelské země nebyly formálně povinny doporučení implementovat. Dospěli jsme k závěru, že je třeba odvést další práci k tomu, aby bylo možno implementovat doporučení. Svč a komise se angažují v politickém dialogu a poskytují volební pomoc tak, aby podpořili implementace, ale follow-up po misích se stále ještě nevyužívá tak, jak by se mohlo. V praxi to znamená, že vysíláme mnoho pozorovatelských volebních misí v plném rozsahu, které stojí několik milionů každá, ale málo kdy dochází ke sledování follow-up. Poslední bod jakým způsobem SVČ a komise monitoruje implementaci doporučení. Bohužel ne, neexistuje ústřední centrální přehled o těchto doporučeních a není ani přehled o systematickém posuzování implementace takovýchto doporučení. Uh, to tedy znamená, že není žádná snadná cesta, jak konzultovat předchozí doporučení, když se chystá nová volební pozorovatelská mise. Informace o stavu implementace doporučení není snadno k dispozici. Doporučujeme tedy, aby SVČ učinila následující zlepšení měla by zajistit, že mise a tým bude konzultovat před finalizací zprávy místní orgány, že v memorandu po porozumění bude učiněna odkaz na fakt, že IOM bude formulovat doporučení a bude klást důraz na jejich důležitost je třeba činit follow-up v těch misích, kde se konaly pozorovatelské volební mise. Je třeba vytvořit centrální eh, depozitář těchto doporučení tak, aby bylo možno sledovat pokrok v jejich implementaci. Paní předsedkyně, dovolte, abych závěrem pouze zopakoval to, co jsme řekli v tiskové zprávě je zásadní, aby došlo k follow-up doporučení, tak aby se maximalizoval eh, pozitivní dopad volebních pozorovatelských misí. Pokud k tomu nedojde, tak tady existuje riziko, že ty nedostatky přetrvají a dokonce někdy může dojít k tomu, že do příštích voleb se i zvětší. Děkuji. Děkuji účetnímu dvoru. Teď pan kolega Salafranka, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji účetnímu dvoru a také panu Itelemu za předloženou práci v souvislosti s pozorovatelskými volebními misemi. To je jedna z vlajkových lodí Evropské unie eh, ve zbytku světa, tak abychom podpořili eh, situaci a zlepšení ve složitých situacích. A nyní byla předložena zpráva, kolik misí bylo podniknuto. Bylo to 160, někdy se cestovalo také do velice oževavých regionů. Ví, členové tohoto výboru vědí, že tyto mise vždy vede poslanec Evropského parlamentu, který zaručuje, že bude vykonávána nezávislá práce především také ve velice složitých situacích, například při volbách. Já se domnívám, že metodika EU při volebních misích je všude plně respektována a hodnocena. A také se toto provádí při hodnocení misí a také samozřejmě volební mise lze zlepšit. Výchozím bodem této zprávy je to, do jaké míry EU a ESVČ dokáží také se angažovat v tom, aby především doporučení byla implementována. Účetní dvůr dospěl k tomu, že Evropská unie a také ESVČ dělá velké, vykonává velké úsilí, ale toto je ještě třeba intenzifikovat. Je třeba také brát v potaz, že závěrečná zpráva přesně popisuje metodiku, je tady také to, že se toto vyhodnocuje a zpracovává 48 hodin po ukončení voleb a potom mise vysloví svá doporučení a podněty. Jedná se o doporučení a podněty, neboť se jedná o suverénní státy. Samozřejmě není nutné, aby do písmene realizovali naše doporučení. Je, při provádění těchto misí se podepisuje memorandum memorandum, ve kterém se země zavazují, eh, že poskytnou určité služby pro mise. A my nesmíme zapomínat na to, že opravdu se snažíme využít veškeré náklady, které jsou k dispozici. A eh, naše rozpočtová položka byla také navýšena, ale na druhé straně máme také možnosti ovlivňovat politickým dialogem a politickou spoluprací situaci v těchto zemích. Je důležité, aby metodika se zlepšila, tak, aby se zlepšila kvalita závěrečných zpráv. Bylo také požádáno o to, aby počet doporučení byl snížen asi na 30 doporučení. Samozřejmě každá země je specifická, každá volební pozorovatelská mise je specifická, také v některých zemích se vyslovuje více doporučení. A také ESVČ akceptuje doporučení účetního dvora, to je velice zajímavá informace. Ale máme tady také malou výjimku a to je prezentace závěrečné zprávy zprávy a doporučení a podnětů. Já se domnívám, že je především důležité zdůraznit, že tyto volební mise jsou nezávislé a diskuse o nezávislém rámci je důležitá a to ke mise vyslovují nezávislé podněty a to však není závazné. Tady se vyslovují doporučení pro zlepšení volebního rámce. Já jsem také vedl několik pozorovatelských misí. Já mám přesnou představu o tom, jak lze určité postupy zlepšit. A jestliže můžeme také Eh, jestliže budeme možné také zapracovat a zpracovat, pracovat na závěrečné zprávě, tak mám také představy, jak bychom závěrečnou zprávu účetního dvora mohli zlepšit a jak také lépe čerpat a investovat investovat v rámci našich volebních misí. Takže tyto mise jsou opravdu vlajkovou lodí Evropské unie eh, při politickém pozorování voleb. Evropská unie je institucí, která je nejprestižnější v této oblasti. Určité body je třeba zlepšit, abychom pracovali efektivněji, abychom také uskutečnili cíl, který jsme si stanovili, a sice nejenom to, aby naše doporučení mohla měla být realizována podle parametrů, které jsem vysvětlil, ale jde také o to, aby naše mise jsou eh, dobré, protože jsme na místě a kontrolujeme nestranost voleb. Děkuji za tuto zprávu účetního dvora, ubírá se správným směrem a já bych chtěl také poděkovat za připravenost ESVČ eh, akceptovat doporučení. Já se domnívám, že bychom mohli předložit ještě další připomínky, které se postarají o to, aby náš nástroj fungoval ještě lépe. Děkuji vám. Paní Matinio z ESVČ, prosím, máte slovo. Děkuji vám, dobré jitro. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Itelemu za prezentaci zprávu a za skvělou spolupráci v minulém roce, protože tato spolupráce byla velice efektivní. Také chci poděkovat panu Salafrankovi, který velice dobře se vyzná v této problematice. Zpráva, která je předkládána, je velice aktuální. My se snažíme také realizovat doporučení doporučení. Pan Salafranka hovořil o tom, že implementace doporučení se musí dělat ze strany hostitelské země, ale jsou tady také určité aspekty, které se mohou zlepšit. A to znamená, že my například my bychom také mohli eh, zvažovat změnu rámce anebo také uspořádání aktuálních následných návštěv v příslušné zemi. Takže můžeme udělat celou řadu zlepšení my vítáme těsnou spolupráci s parlamentem v tomto nástroji. Je to velice viditelný nástroj. V minulém roce jsme absolvovali několik velice obtížných voleb a Evropská unie byla neutrálním pozorovatelem. My již děláme follow-up po doporučeních. My také vedeme dialog s příslušnými zeměmi a také vysíláme na následné mise a e, uspořádali jsme šest takovýchto následných misí. Tyto mise jsou také vedeny hlavními pozorovateli. Také využíváme e, předběžných misí a malých misí, eh, eh, eh, které jsou složeny z experty, tak abychom zjistili situaci na místě. Musíme tak také vysílat více misí, které budou odborně pracovat. Takže celkově měli jsme velice plodnou diskusi s účetním dvorem, také vítáme těsnou meziinstitucionální spolupráci v rámci tohoto nástroje. My tady spolupracujeme také těsně s Evropskou komisí, nejenom s FPI, která je naším partnerem. Chci potvrdit, že se těšíme na další zpráce s účetním dvorem. Již realizujeme určitá vaše doporučení. A panu poslanci Salafrankovi chci říci, že děkuji eh, za jeho rady a také doporučení, která budeme realizovat. Myslím si, že se jedná o velice důvěrohodný nástroj v rámci naší spolupráce a určitě budeme moci v budoucnosti pracovat ještě účinněji. Děkuji vám srdečně a nyní jsme dospěli na, nyní jsme dospěli k závěru tohoto bodu a nyní se mohu rozloučit s panem Itelem, který eh, nyní bude končit v našem výboru také volební mise, to bylo bílé místo, my jsme zpracovali první zprávu k tomuto tématu. Máme tady pane a kolegu Salafranku a těšíme se na pracovní dokument. A nyní jsme se dostali k bodu číslo 5 a to je zpráva, pracovní zpráva kontu do Chorvatska a Srbska. Pan kolega Vont eh, nám předloží své stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili této delegace. Myslím si, že tato návštěva v Chorvatsku a Srbsku byla velice dobrá. Začali jsme naši návštěvu eh, v Srbsku, navštívili jsme Bělehrad a Obrenovak, pr- zabývali jsme se také administrativními kapacitami v Srbsku v Srbsku, které realizují program IPA. Také jsme se sešli se zástupci ministerstva financí, hospodářství a také jsme se sešli eh, s agenturou boje proti produkci. Také jsme se seznámili eh, s projekty financovanými z IPA. A byli jsme také rádi, že Také jsme sledovali například účinnost výběrových řízení a tak dále. Když jsme navštívili Srbsko, tak eh, také jsme vyslovili přání a naši naději, že v budoucnosti se Srbsko eh, stane členem EU. Dále jsme navštívili Chorvatsko, eh, Záhřeb a Karlovac a e, zúčastnili jsme se mnoha důležitých e, setkání se zástupci ministerstev a také agentur. Také jsme navštívili celou řadu projektů, které jsou uvedeny ve zprávě. Absorpční absorpce e, v Chorvatsku začala velice pomalu a to bylo v rámci programu 2014 až 2020, ale v současné době existují programy na zvýšení absorpce. My jsme také chtěli zlepšit a zjednodušit eh, postupy pro žadatele o dotace a také jsme chtěli e, se podívat e, na situaci mezi e, centrálními a regionálními orgány a tyto vztahy by se měly zintenzivnit a zefektivnit. A je třeba, aby orgány zabezpečily, eh, aby občané věděli, které projekty jsou financovány také z EU. Takže obě dvě části naší cesty byly velice úspěšné. Chci poděkovat všem kolegům z delegace, chci také poděkovat sekretariátu za organizaci této cesty. Chci také poděkovat komisi, se kterou jsme spolupracovali při přípravě návštěvy. Já Děkujeme vám za veškerou vaši práci a máme tady z eh, DG NIR paní Vent. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem pouze říci, že jsme byli velmi rádi, že ve zprávě delegace jsme si přečetli ten pozitivní dojem, který si delegace udělala. Um, tam, kde navštívila ty rekonstrukce a um, byli jsme velmi rádi, že váš dojem byl pozitivní pokud jde o eh, implementaci těchto fondů v Srbsku. Frau Cecilio von der DG Regi. Eh, DG Regi, paní Cecilio. Pan, pan Cecilio, omlouvá se paní předsedkyně. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Evropská komise a DG Regio plně sdílí závěr zprávy Evropského parlamentu a jak tady zaznělo, začátek implementace byl poměrně pomalý, také s ohledem na situaci v Chorvatsku jako tedy nejmladšího člena EU s ohledem na, tu pro, na to programové období a, a velké překrývání s tím předchozím programovým obdobím. Od e, počátku roku se e, tempo implementace zvýšilo a tak to pokračovalo i během návštěvy e, parlamentu tady bylo dosaženo 40% a platby také rostou, i když ne stejným eh, tempem, eh, protože eh, to v místě trvá poněkud déle. Evropský parlament zaznamenal potřebu posílit ty struktury, které využívají evropské strukturální fondy a v Dubnu se vláda rozhodla, že významně navýší zaměstnance, kteří se eh, věnují zprávou eh, fondů a ehm, Teď eh, dochází eh, k náboru zaměstnanců kontinuálně a myslím si, že brzy zaznamenáme první výsledky. Samozřejmě výzvy pokračují, přetrvávají a my to budeme pečlivě sledovat společně s eh, chorvatskými orgány. Máme tam různé mechanismy technické podpory, které jim komise může dát k dispozici. Děkuji. Chtěla bych pouze dodat, že tento rok Eh, jsme se nebo se ještě budeme intenzivně zabývat západním Balkánem a spoluprácí eh, zemí a proto si myslím, že toto byla dobrá příprava pro eh, další práci tohoto výboru. Má kolega Von ještě nějaké připomínky k této problematice? Nemáte žádné připomínky? Hlásí se kolega Černesky, omlouvám se, neviděla jsem ho. Hm. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velmi stručně. Byla to velmi zajímavá cesta s velmi dobrým předsednictvím, tedy vedoucí té cesty byl pan Von a bylo to velmi zajímavé, protože Chorvatsko přistoupilo k Evropské unii jakožto poslední země. A Chorvatsko Eh, nebo tedy Srbsko, má eh, také velkou naději eh, k Evropské unii za několik let přistoupit. Když jsme srovnali zkušenosti obou zemí, tak to bylo velmi zajímavé, pokud jde o čerpání prostředků Evropské unie. Já také pocházím z nové členské země a ze svého pohledu se donívám, že ta cesta byla nesmírně důležitá a zajímavá. Ano, to rozhodně. Také když i, když když eh, o otázce přistoupení samozřejmě je třeba ještě jednat. Slovo má ještě jednou kolega Von. Jenom velmi stručně, paní předsedkyně, abych eh, zareagoval na to, co říkala paní Šenecky. Eh, ta delegace byla zajímavá tím, že jsme navštívili Srbsko, což je země se zájemem o přistoupením a my jsme sledovali jejich kapacity čerpat fondy a návštěva do Chorvatska. Mm, to byla návštěva do země, která přistoupila nedávno a tam se řešily také podobné otázky. Ta návštěva byla dobrá, poučili jsme se, e, tak jak tady bylo řečeno. Samozřejmě bude potřeba se poučit ještě více a e, více o všech věcech jednat. Ano, děkuji a jsem také ráda, když výbor předloží e, odpovídající návrhy, protože si myslím, že toto je region, No, o který se musíme starat mnohem intenzivněji, než tomu bylo dosud. Neberte to jako nějakou hrozbu, ale spíše eh, přátelské předeslání další práce. Tím jsme dospěli ke konci eh, tohoto eh, bodu a také končí veřejné vysílání. Eh, my se eh, tady setkáme eh, s účetním dvorem, kolegiem a poslanci v 11 hodin a ve 12.30 potom bude navazovat přijetí účetního dvora. Pan Tajány přislíbil, že nás navštíví, veřejné zasedání tímto končí.